Dobré dopoledne, dámy a pánové, kolegové. Už je 9.08, takže by bylo dobré začít naši schůzi. Dostáváme se k bodu 11, což je doporučení Radě komisy a SVČ ohledně Libie. Je zde s námi zpravodaj pan Pancery ale nepřeje si vzít si slovo, takže navrhuji, že hned přejdeme ke hlasování. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 76 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis, eh, 8, tedy návrh 86 pro, proti, z, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 91 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 92 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 150 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 151 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Tohle si překontrolujeme, prosím. 151. <laughs> the vote is open. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 ku 13 zamítnuto. 153 pro, proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 14 pro, proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 15 pro, proti zdrželi se. Přijato. Návrh 162 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 164. Zase si to překontrolujeme. Dobrá, tak 162 paní Lochpíler, prosím. Chybí tři kolegové, dva kolegové, jeden. Končím hlasování. Takže 22 ku 10, 15 se zdrželo, zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se. To si opět překontrolujeme. Končím hlasování. Přijato.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 tak to si dobře překontrolujeme si. Osmičku. Končím hlasování. 27 ku 21 přijato. 9 pro, proti, zdrželi se. Zase si to překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato 11 pro, pr- proti, zdrželi se. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. 14 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme a myslím, že to bylo zamítnuto, ale zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 zdrželi se. Zamítnuto. 33. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 35. 34. Dobrá, elektronicky prosím zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 ku 21 přijato. 35 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 38. To si, a chcete si překontrolovat 37? Dobrá. I když to bylo naprosto jasné, zahli hlasování, končím hlasování. 40 ku 4. Kdo si to eh, přál překontrolovat? Vy nesmíte pět minut teď nic říkat. 37 zamítnuto tedy, 38 pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato 42 pro, proti, zdrželi se. Přijato 43 pro, proti, zdrželi se. Přijato 44 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pardon, 44 si překontrolujeme. Přijato. 45 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní citace číslo jedna Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dva Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tři Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní eh, elektronické hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega nehlasoval. Tak. Už to máme. Takže 45 pro, nikdo proti. Čtyři se zdrželi. Gratuluji. A nyní bod 12. Doporučení eh, Radě Komise Vysoké představitelce o modernizaci eh, dohody o přidružení EU Chile. Zpravodaje pan Charles Stenek, přejete si něco říci? Eh, můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji. Dobrá, přistupem k hlasování. We start with amendment number... Začneme dvacítkou. Pro, proti, zdržel se zamítnuto, 22 pro, proti, zdržel se kontrola 22. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování, takže přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se. Tak to zkontrolujeme. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuta. 22 pro, 24 proti, 31 ve dvou částech. První část pro proti, zdržel se přijato. Kontrola, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Část 2 pro proti, zdržel se zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato. 40 pro, proti, zdržel se přijato, 41 pro, proti, zdržel se Přijato. 41 kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 24, 24 hlasy. Pardon, jo, ano, proti. A teď postupujeme dále. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Dva, část 2 pro, proti, zdržel se. To kontrolujeme. 56, část 2, zahajuji hlasování. Tak ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 4, 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. 63 pro, proti, zdržel se přijato, 65 pro, eh, ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, část 2 pro, proti, zdržel se přijato, 66 pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se přijato, 68 pro, proti, zdržel se přijato, to odpadá 68, teď se dostáváme k dvojce pro, proti, zdržel se zamítnuto, 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 6 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. Kontrola šestky, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. To bylo přijato 24 hlasy ku 22 kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato 11 pro, proti, zdržel se. A to zkontrolujeme. Kontrola jedenáctky. Ukončuje hlasování. A to bylo přijato. 12 pro, proti, zdržel se. 12 eh, zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování. Přijato. 13 pro, proti, zdržel se. Přijato. 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1 pro, proti, zdržel se přijato, takže elektronické, hlas, elektronické hlasování o takto pozměněné zprávě zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to přijato 45 hlasy, 3 se zdrželi, blahopřijetí Charlesy. A teď se dostáváme k bodu číslo 13. A to je eh, debriefing o služebné cestě výboru AFE do Moldavska a na Ukrajinu. But exactly on time, no?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 So, half past nine. Takže máme půl desáté. Takže se nyní dostáváme k našemu dalšímu bodu, A to je debriefing o služebné cestě, služební cestě výboru AFE do Moldavska a na Ukrajinu. To se konalo 3. do 6. dubna, a protože já jsem vedl misi do Japonska a do Koreji. E, Paní Lajma Andrikine byla tak milá, že eh, byla mm, vedoucí šesti členů. A v dodatku a v souladu s rozhodnutí konference předsedů naši členové získali pomoc kolegů z výboru rozpočtu a byli tam také členové meziparlamentní delegace. A teď má slovo paní Lajma. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, že vám mohu dát debriefing naší mise. Důvodem této mise byl, abychom prohloubili práci našeho výboru, zejména co se týče zpráv eh, o dohodách o mm, připojení a stejně tak jako naše stanoviska týkající se makrofinanční pomoci pro obě země. Samozřejmě by se byla také příležitostí zhodnotit komplexní politickou situaci před klíčovými volbami. Pane předsedo, jak už jste řekl, měli jsme šest členů výboru AFED, zpravodaj je Michal Káler a Petroš Austrojevičus, paní Doru Fronculika, pan Helmut Scholz, a předseda eh, delegace Evropského parlamentu eh, výboru Evropská unie Ukrajina Darius Rosaty. Byli tady také členové výboru pro rozpočet a členové meziparlamentní delegace. Měli jsme specifický intenzivní program protože jsme měli mnoho schůzí, dvě tiskové konference a návštěvě a přitom jsme tady měli jenom čtyři dny. Jak fuk na Ukrajině, tak v Moldově jsme se sešli s premiéry, s předsedy parlamentu, členy vládnoucích stran i opozici, zástupci občanské společnosti, s aktivisty bojující za lid, bojujícími za lidská práva, představiteli evropského průmyslu, příslušné velvyslanci poslance a také zástupce mezinárodních organizací. A kromě toho jsme se v Moldově sešli s prezidentem a navštívili jsme projekty, které jsou financovány Evropskou unii, včetně projektu pod, Podněstří. A také jsme se zaobírali zejména tím, co vám teď řeknu Moldovsko, Moldava, E, tady jsme se zaobírali zejména dohodou přidružení a zkoumali jsme stát práva a obhajobu lidských práv. Celá řada schůzí hovořila o boji proti korupci a o nutnosti přinášet lepší výsledky e, jsem si jistá, že náš zpravodaj pan Austrovičus bude moci informovat výbor v detailech. Také jsme hovořili o vstávajících volbách v Větnu a o volbách do parlamentu koncem roku. Musím říct, že jsme dostali celou řadu stížností týkající se nového volebního práva, přístupu k médií a také zastrašování určitých eh, kandidátů tak máme tak trochu obavu, jak budou tyto volby probíhat. A já bych doporučila, aby Evropský parlament eh, přijel, eh, při, poslal tam misi pozorovatelů, tak jak jsme to udělali také na Ukrajině v roce 2014. A na závěr v Moldově jsme se soustředili na práci jejich parlamentu a naléhali jsme naše, na naše kolegy aby eh, schválili nový audiovizuální kodex a chápu, že k tomu došlo eh, k této zprávě, která byla zveřejněna minulý pátek a také Etický kodex by měl zlepšit důvěru veřejnosti v parlamentu. Na Ukrajině opět Podpořili jsme implementaci dohody o přidružení a nalehali jsme na pokračování progresu, eh, pokroku promiňte, pro zásadu právního státu. Také jsme hovořili o vojenské agresi Ruska a e, trvali jsme na tom, že to není zamrznutý konflikt a že to konfliktem zůstává. Stejně jako v Moldavsku jsme se soustředili na, efekt, na diskuse o efektivním boji proti korupci a když se podíváme na vysokou míru korupce, tak to je skutečně hlavní prioritou. Chápeme, že v květnu nebo v červnu to bude projednáváno. Máme tady silnou opozici určitých členů parlamentu v radě. Také jsme opakovaně hovořili o e, povinnosti respektovat elektronická prohlášení aktivistů. Evropská unie musí poskytnout Ukrajině pomoc, ale já přenechám našemu zpravodaji panu Galerovi, aby detailněji informoval naše členy o této záležitosti. A pak jsme hovořili o volebním zákoně, jak OECD komise opakovaně doporučovala legislativa pro všechny druhy voleb by měla být harmonizována a mělo by to být jasno rok před volbami. První čtení tohoto zákona se uskutečnilo minulý rok a mělo by se a mělo by být pojednáno i teď. A dovolte, abych na závěr poděkovala Evropské službě pro zahraniční službu, protože s námi spolupracovali její příslušní velvyslanci a velice nás podpořili jak před misí, během mise, a tak také svými politickými informacemi, které nám dali. A dovolte, abych také poděkovala zaměstnancům výboru AFETu. Děkuji vám. Thank you, Lama Andikine. Děkuji. Přeji si promluvit další účastníky, účastníci eh, této delegace. Michal Gáler. At least okay, in, the, in, the, in, the, in, the, in the sequence of the visit, we were first in Moldova. So. Eh, my jsme nejdřív byli v Moldavsku tedy. OK. Kdo chce říct něco k Moldavsku? Pán Austrovičus, prosím. Děkuji. Děkuji, za, že jste mi zase dal zpátky slovo, že už jste mi dovolil promluvit. Eh, návštěva v Moldavsku byla skvělá, eh, měli jsme toho na programu opravdu hodně. Děkuji paní kolegyně Andrikene za to, že nás eh, vedla. Mm, také s námi byl pan Murešan z rozpočtového výboru. Opravdu jsme se sešli s řadou státních zaměstnanců, zástupců neziskovek s vysoce postavenými politiky. A upřímně řeknu, že na některých věcech se asi neschodneme s moldavskými úředníky a musíme eh, o těchto věcech tedy otevřeně hovořit. Já bych eh, program v Moldavsku rozdělil na dvě části. Hospodářská část, to znamená obchod, eh, hospodářské partnerství a potom máme politické otázky, otázky justiční a právního státu. Co se týče ekonomiky, tam to vypadá eh, poměrně dobře, obchod narůstá. Evropská strana projevila velký zájem o podporu hospodářského vývoje v Moldavsku, pokud tedy bude eh, Moldavsko pokračovat v hospodářských reformách a pokud tedy podnikatelské prostředí se bude každodenně zlepšovat a stejně tak i ty investiční pobídky. Na druhé straně ale co se týče justičních reform eh, a politických otázek, tam právě došlo, řekněme, k diskusi. A my třeba nesouhlasíme s volebním zákonem, který byl přijat a bude implementován ehm, ve volbách na podzim. My to nepovažujeme za pozitivní vývoj a doufáme, že moldavští politici pozmění ustanovení tohoto zákona předtím, než dojde k volbám. Diskutovali jsme o tom tedy s nejvyše postavenými mm, státními zástupci Moldavska a zatím tedy s námi nesouhlasili v tom smyslu, že by chtěli pozměnit tento volební zákon. E, co se týče justice, Tady jde vlastně o zaměstnance soudů v Moldavsku, tak aby byli kompetentní a bezúhoní eh, právníci a soudci. Je potřeba, aby tohleto prostě bylo nastaveno eh, správně co nejrychleji. A i zde jsou některé okolnosti, o kterých tedy je potřeba hovořit. A potom otázka bankovních podvodů, to určitě je klíčové téma, jak pro Moldavsko, eh, pro všechny věřitele, pro eh, další instituce. Tohle to je určitě mm, věc, která musí být rozkryta a eh, zodpovědné osoby musí být potrestány upozorňuji ještě na jednu věc. Zde jsou geopolitické okolnosti, které jsou důležité. I na nejvyšší úrovni. Já to nejsem schopen vysvětlit racionálně, ale samozřejmě je na politických stranách, aby v Moldavsku rozhodli. Ale nemůžeme mít zavřené oči, musíme sledovat eh, tu debatu. tato návštěva nám poskytla velmi dobrý materiál, fakta pro společnou zprávu o Moldavsku. Pane předsedo, já vám děkuji za dopis komise a vnější službě, kde jste požádal o aktualizované informace. Já si toho vážím a naše práce díky tomu bude efektivnější. Děkuji. Děkuji. Někdo další se hlásí? Kristian Preda, prosím. I když jste tam nebyl. Já jsem tam nebyl. Já bych řekl pár slov, eh, protože před odjezdem delegace jsem pochopil, že ostatní politické skupiny mimo EPP souhlasí s tím, že bychom měli E, hlasování o usnesení, které máme v podstatě až od září. Prostě vycházíme z toho, že tedy po té, po té e, misi do Moldavska jsme měli to usnesení. Ale minulý týden, a bylo to překvapení, abych tady řekl, použil slova zpravodaje, tak jsme se rozhodli, že zavřeme oči. Že budeme zavírat oči Ostatní politické skupiny, ne tedy EPP, byly proti usnesení parlamentu, které by hovořilo o situaci v Moldavsku na základě právě té uskutečněné delegace eh, cesty ale rozhodnutí, že budeme mít usnesení od Moldavsku, bylo učiněno již v září 2017 na základě velice špatné politiky. Minulý týden ale bylo odmítnuto hlasovat o tomto usnesení. A to na základě myšlenky, že bychom měli v Kišiněvě podporovat proevropskou koalici. Ale tato proevropská koalice již dlouhou dobu neexistuje. V Kišiněvě má, je strana, která se nazývá Demokratická strana, je členou um, socialistické internacionály a má většinu, protože si koupila uh, komunistické poslance v parlamentu. Jsou to oligarchové, kteří kontrolují politiku v této zemi. A oni si skutečně, tato strana si prostě koupila ty komunistické poslance. Takže ta údajně pro evropská strana to jsou bývalí komunisté a oligarchové. A vážený pane zpravodaji, my jsme se skutečně rozhodli zavřít, zavírat předtím oči před tímto problémem. A já vystupuji proto, abych na to poukázal výsledek naší strategie podle mě bude katastrofální. Na podzim se to projeví, tam uvidíte, jaký bude výsledek. Bude to velká, velké vítězství socialistů. Ale v Moldavsku jsou socialisté ještě horší než komunisté, neboť komunisté jsou z oligarchy, ale socialisté ty, ty jsou s Moskvou. Takže předtím bychom skutečně neměli zavírat oči. Kdo jiný chce něco říct k Moldavsku? Dobrá. Tak teď z Moldavska jdeme na Ukrajinu. A teď, pan Gáler, chcete něco říci? Děkuji mnohokrát. Jak už jsem řekl, já bych velice rád podpořil, co právě řekl Kristian Preda. Máme tady jednoho oligarchu věk, kdo říká, že zdvihá evropskou vlajku, ale předtím to není pravda. A přitom to není pravda. A to prostě se neprojevuje jenom v parlamentu, ale také starostové. Oni dostali jeho strany po volbách, mají více než 200 starostů. Bez jakýchkoliv dalších voleb najednou je tam 600 starostů. To znamená, to jsou jejich politici, a oni prostě zastrašují potenciální kandidáty z jiných stran přímo v terénu a e, tuto, tu zprávu dostal Blachoňuk, že tedy z toho máme obavy a to rozhodně není cesta, jak nakládat eh, s lidmi, prostě jejich zastrašováním ve veřejné sféře a to má samozřejmě důsledky na soukromou, dopady na soukromou sféru. Mm, tady jsou prostě postupy proti vyhýbání se daní, které nejsou realizovány. Máme tady také jednou aktivista, který byl zavřen na dva měsíce, než proběhne volební kampaň. To je tedy situace v Moldavsku pro ty lidi, kteří se snažili bojovat proti Dodonovi. Prostě používají úplně stejné metody jako Moskva. Dobře. A teď na Ukrajinu. Opravdu tady se domnívám, že čelíme obtížným rozhodnutím, které musí učinit pro evropské síly. A v mnoha stranách eh, No, ať už patří ke koalici nebo k opozici, také čelíme takové skutečnosti, že tady mám lidi, kteří si přejí reformy a ty, kteří je chtějí odkládat nebo prostě eh, je ignorovat, protože eh, zastávají určité investiční zájmy. Například eh, první čtení návrhu zákonu, zákona o volbách tak, jak jsme hovořili na naší, v rámci naší návštěvy, nemáme prostě dojem, že z toho něco bude. A to znamená, že se tady přichází o možnost, aby skutečně byl tady nastolen takový volební systém, který by sloužil té zemi lépe. Existuje ale politická vůle, no tak možná, že by k tomu ještě mohlo zat. A to, co řekla kolegyně Andrikiene, Máme tady ty záležitosti, které byly na programu určitou dobu, ale jako důsledek, protože nebyly implementovány, tak země ne, dostala tu možnost čerpat jednu třetinu prog- peněz jdoucí tedy z toho asociačního programu, programu a byla to poměrně velká částka ale nebyly tady dány podmínky a v souladu s tím mm, to máme my na pořadu jednání na, pro jednání o 44. makrofinančním programu eh, jako implementace dohody o přidružení. Potom se budeme zaobírat samozřejmě tím druhým čtením kodexu pro boje proti korupci. Tady se jedná o kompetence, o způsobilost těch, kteří tam budou vybráni a samozřejmě s ohledem na to, jak ovlivnit západní experty, aby nominovali soudce pro tento soud, který má být ustanoven, čili soud, který se bude zaměřovat na boj proti korupci a nejpozději v červnu bude, dojde tedy k druhému čtení o tomto zákoně. A co se týče deficitu návrhu, na ty už se upozornilo. My tady, jak už zaznělo, také vidíme prostě eh, investova, zájmy eh, k jiných stran, které rozhodně nemají zájem na tom, aby tady existoval příslušný soud potírající korupci. A co se týče elektronických eh, prohlášení daňových, jejich uveřejňování tedy na internetu, politici, občanství, občanští, eh, tedy civilní zaměstnanci by měli zveřejňovat, kolik vydělávají, kolik mají. Ale v tomto období, alespoň tak, jak já to cítím, tady došlo k určitému pádu zpět. Chtěli to aplikovat právě na členy NGO, kteří bojují proti korupci. A my bychom měli naprosto jasně říci, že to není o nezbytnosti pro to, aby transparentnost prokazovaly nevládní organizace a dokazovaly, odkud mají peníze. Je to o NGO jako o institucích a ne o jednotlivcích, kteří tam pracují a snaží se skutečně ze všech sil, aby se změnila skutečnost v boji proti korupci a my už jsme slíbili v lednu, že o tom po... A, Administrativa prezidenta nám slíbila, že o tom bude jednat, ale bohužel k tomu ještě nedošlo, protože prostě by to šlo proti zájmům určitých lidí. Domnívám se, že bychom se neměli soustředit jenom na ty záležitosti, o kterých se, do kterých se nepouští tam, ale měli bychom skutečně se zaměřit takovou na, taky na tu decentralizaci. Vidíme, že oblasti a lokální úroveň, úrovně dostávají více peněz a teď v některých oblastech je tedy problémem, aby je opravdu příslušným způsobem investovali, protože samozřejmě protože tam ještě nejsou eh, příslušná opatření, která by kontrolovaly, zda ty peníze jsou správně vydávány, tak ještě prostě to není tak eh, pojednáno, jak by to bylo nezbytné i v rámci tedy této decentralizace, tak aby probíhala lépe a aby se přejímaly nejlepší osvědčené postupy. Máme tady i dobré příklady a ty by měly být také zdůrazňovány. Pak tady reforma zdravotnictví, reforma privatizace, je tady celá řada legislativy, která se, které se ubírají správným směrem a proto já mám důvěru v to, že země je na dobré cestě a mm, nesmíme zapomínat na to, že oni stále ještě bojují ve válce na východě, e, což jim poliká 5 HDP. Promiňte. A takové fondy by samozřejmě mohly být lépe využívány pro civilní reformy a občany, ale my si uvědomujeme, v jaké situaci jsme. A proto je třeba uznat, že navzdory pokračující lace to není zamrzlý konflikt, je to skutečně konflikt, při kterém lidé umírají každý den a buď tam bojují proti Rusům nebo jejich spojencům na východě. A přesto reformní proces pokračuje a my jsme optimisté a máme důvěru v to, že nakonec najdeme nezbytnou většinu pro to, eh, aby se mohly odstranit eh, ty nesrovnalosti, které jsme tam ještě konstatovali společně s našimi ukrajinskými přáteli a dalšími i zástupci MMF, eh, Mezinárodního měnového fondu. A proto Eh, také jsme hovořili, nebo budeme hovořit o mini, s ministrem financí, jestli se nemýlim, tak je tady na návštěvě. Tolik tedy za, eh, ode mě. Thank you, Michael Gala. Děkuji. Přeje si ještě někdo jiný se k tomu vyjádřit? Chairman, dear colleagues, uh...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 Tady je skutečně velké nebezpečí, že se Ukrajina propadne do nacionalistických postojů. Já se ptám členů delegace, zda hovořili o vzdělávacím zákonu a o diskriminaci minorit. Týká se to tady Ukrajiny. Já si myslím, že v našem postoji vůči Ukrajině bychom měli být důslední zejména v tomto ohledu, který se týká minorit a vzdělávání a práva na vzdělávání, které je ohroženo. A rovněž je ohrožena možnost maďarské menšiny vůbec přežít právě v důsledku toho vzdělávacího zákona. Okay, thank you, Lasso Turkish and Michael Gala would like... Děkuji. Michal Gáler chce odpovědět. Ano, této otázce jsme se také věnovali a bylo potvrzeno, že v implementačních zákonech budou plně respektovat doporučení Benátského výboru. Eh, v minulém týdnu také parlamentní, eh, tedy výbor pro parlamentní předružení eh, jasně řeklo, že tedy to bude plně implementováno. A co se týče harmonogramu, bylo to odloženo do budoucna. V tuto chvíli Eh, nelze říci, že to, co bude implementováno, bude, půjde proti eh, Benátské umluvě. Že to tedy půjde proti eh, tomu, jak je nakládáno s menšinami. Mělo by to být všude uznáno. A každopádně bychom měli se všemi zúčastněnými členskými státy požadovat tedy, aby se vedl dialog. Já předpokládám ale, že ta realita se nebude moc lišit od toho, co tam máme nyní. Děkuji. Takže děkuji za tenhle debriefing. A Nyní můžeme přejít k bodu 14, což je tedy debriefing z mise do Japonska a do Jižní Koreji 2. a 6. dubna. Takže tahle ta mise proběhla od 3. do 6. dubna. Tuto misi jsem vedl. Měli jsme 8 členů. EPP Elmar Brok a e, Dubravka Švica, SND Ivan Pašku a Nina Gil, e, za EKR Richard Čarnecky, e, Klaus Buchne za Zelené a Urma Spájec za ALDE. My jsme tady chtěli takto eh, vyjádřit eh, podporu a jakýsi závazek našim strategickým partnerům Japonsku a eh, Korejské republice, což jsou dvě solidní demokracie v tomto regionu. Naše mise byla dobře načasována, protože víme, že Během příštího um, summitu Evropa-Japonsko podepíšeme dvě zásadně důležité dohody uh, pro strategické partnerství mezi Evropou a Japonskem a také pro hospodářské partnerství. Eh, předpokládáme, že i Rada eh, se bude věnovat strategickém dohodě, tedy o strategickém partnerství. Většinou by, mělo by to k tomu dojít tak v průběhu asi tří měsíců. Spravodajem AFETu pro Japonsko je pan Alois Peterle. Druhou důležitou motivací pro naši misi bylo eh, nějakým způsobem zareagovat na nelegální eh, jaderné, eh, tedy testování jaderných zbraní a také střel dalekého doletu, kterém tedy provádí Severní Korea. Podívat se vlastně, jak by Evropská unie mohla přispět k trvalému míru a um, odstranění tedy jaderné hrozby na korejském poloostrově. Eh, co se týče evropské role v těch mírových um, diskusích, my si myslíme, že Evropská unie nebude mediátorem, ale facilitátorem. Eh, členské státy Evropské unie byly pochváleny s, eh, za, za to, jak, jakým způsobem postupovali tedy v, během krize a Kromě toho tedy členské státy EU ještě stále mají ambasády v Pyongyangu a je tedy možné, aby předávali některá poselství, některé zprávy tedy. My i nadále ale musíme trvat na politice přísných sankcí, dokud opravdu nedojde k té denuklerazici. A Evropská unie by jistě měla Mm, být ochotna, připravená eh, na pomoci implementaci jakékoliv eh, dohodnuté mírové dohody. Já si myslím, že ta misa byla dobře organizována, mnohokrát děkuji našim delegacím, jak v Tokiu, tak v Soulu, za to, že nás hostili. Eh, děkuji také sekretariátu. A nyní se ptám, kdo chce hovořit? Eh, mám na seznamu Dubravku, prosím. Eh, všechno bylo dobře organizováno. Ale mm, pro mě tady bylo opravdu důležité načasování eh, té mise. Jak už si říkal, čeká nás summit zde v Bruselu a kromě toho je to ale důležité taky z hlediska vývoje na eh, korejském poloostrově. Myslím si, že ale že musíme postupovat opatrně se sankcemi, protože nikdy nevíme, co vlastně proběhne, co se stane po těch samitech, nejprve tedy s eh, Severní a potom Jižní Koreou, co se stane a samozřejmě také eh, je plánovaná návštěva ehm, Trumpa s Kimem a uvidíme, jak také tahle ta návštěva dopadne. Jinak eh, byla to velmi dobrá návštěva. Setkali jsme se tedy s ministry zahraničních věcí, s předsedy parlamentu. Eh, prostě pro mě to byla eh, velmi dobrá mise a jsem zvědavá, jak se ta situace bude vyvíjet tady v celém regionu, ale zejména na poloostrově korejském. Děkuji. Thank you, Dubravka, for your... Děkuji ti, Dubravko, za tvé připomínky a další domastvoit. Děkuji, já jsem chtěl jenom dodat tři dlouhé věty. Za prvé, domnívám se, že Evropa, jakož i celý svět, musí udržet sankce a vyvíjet tlak, protože je nezbytné, abychom skutečně viděli změny severokorejského režimu a nejenom nukleární aktivity, ale také potlačování lidských práv, ke kterému tam stále dochází po těch samitech, ke kterým dojde později mezi Severní Jižní Koreou a potom pravděpodobně, to bylo tady v květnu mezi severem a jihem. Vidíme, že tady je cosi jako naděje, ale většina eh, lidí zůstává realistická, protože když hovoříme o sankcích, potom je jasné, že vliv tady bude existovat, dokud bude u toho také Čína. Eh, a protože 20 zahraničního obchodu Severní Koreje je z Číněny, to znamená, role Číny je nesmírně důležitá za druhé dochází ke změně v Jižní Koreji, co se týče ideje e, znovu sjednocení. A my všichni jsme si dlouho mysleli, že Jižní Korea chce zjedno, sjednotit polostrov, ale skutečná situace vypadá tak, že lidem, kterým je čtyři, lidem, lidé, kterým je 40 a méně, to znovu sjednocení nechtějí, čili dochází i ke změně postoje ke změnám na poloostrově do budoucna. A co se týče naší bilaterální práce mezi EU, Japonem a Jižní Koreou, domnívám se, že musíme urychlit obranu v kyberkriminalitě, v kyberbezpečnosti. Tyto dvě země jsou nesmírně dobré v těchto záležitostech a musíme se eh, lépe podívat na jejich zkušenosti, ale musíme skutečně dospět eh, k skutečné spolupráci v kyberbezpečnosti s Japonskem a Jižní Koreou. Děkuji vám. Děkuji. Eh, Chtěl by ještě hovořit někdo? kromě toho, co právě řekl Urma Spaet a já. Zřejmě tomu tak není. V tom případě, no co bychom měli udělat teď, protože náš příští bod, to je bod číslo 15, Eh, bude výměna názoru s předsedou vlády Tuniska, ale on tady ještě není. To znamená, že bychom měli asi teď skončit naši schůzi a sejdeme se tady opět v 10.25, tak abychom skutečně mohli v půl jedenácté přesně začít. Máte tedy přestávku na kávu 20 minut. Ukrajině.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 Dámy a pánové, milí kolegové, eh, já bych nyní rád pokračoval v zasedání našeho výboru. Na pořadu jednání je bod číslo 15. Je mi obrovským potěšením a ctou, že mohu na našem výboru přivítat ehm, premiéra Tuniska, pana Josefa Šaheda. Srdečně vítejte slyšel jsem, že vy hovoříte, jak bych řekl, vítejte, marhaba. Ano, takže my a brzy budu hovořit 27 jazyky, pravil pan premiér. Dovolte, abych vám řekl, že poslanci tohoto výboru eh, velice mm, zblízka už mnoho let sledují situaci v Tunisku. Pro nás vaše země eh, představuje velice důležitý demokratický region v severní Africe. Evropský parlament eh, uznává velice úsilí, které Tunisko vyvíjí v reformním procesu, který stále pokračuje. Jsem si jist, že členové našeho výboru si od vás rádi vyslechnou informaci o současné politické situaci a cílech vládní reformy. Eh, tuniští občané si nezaslouží pouze demokracii a stabilitu, ale také eh, moci mít užitek z dobrých veřejných politik v jejich každodenním životě. Hospodářský rozvoj hraje také velikou roli pro upevnění demokratické stability země. Jsme potěšeni, že konečně dojde k lokálním vorbám 6. května po dvouletém spoždění. A jako důkaz významu, který připisujeme demokratickému procesu Tunisku, Evropský parlament vyšle misi pozorovatelů, aby sledovali místní volby ve vaší zemi. Je to nesmírně důležité. A pan Castalda, náš šéf, pozorovatel, je zde také mezi námi. Eh, a v přechodném mm, procesu pro tedy reformu justice bychom se rádi dověděli něco více a eh, jsme zvědavi na to, co nám řeknete. Jsme velice potěšeni tím, že zde jste, máte slovo a můžete si vybrat, jakým jazykem byste chtěl hovořit v rámci těch 24 jazyků. Dobrá, máte slovo. Thank you. Uh, Hein. Domnívám se, že budu asi hovořit francouzsky. Nejdříve bych eh, rád vyjádřil eh, slova díku Davidovi, Davidu McAllisterovi, předsedovi výboru AFED, který zorganizoval tuto schůzku s vámi, členy tohoto významného výboru abychom mohli hovořit o pokrocích, o konsolidaci a také o procesu demokratizace v Tunisku. To je proces, který byl zahájen v roce 2011 revolucí. A e, pak jsme měli pokroky v oblasti realizace strategického partnerství mezi Tuniskem a Evropskou unii. Co se týče politické transformace, Tunisko velice odhodlaně jde cestou konzolidace tohoto procesu. Dnes demokraticie v Tunisku existuje. Pro nás je to velká výzva, pro nás, pro Tunisany. Udělali jsme také velký pokrok v oblasti svobody slova, v oblasti svobody smýšlení, v oblasti legislativy, která e, má zakotvit naše zemi jako zemi svobodnou a demokratickou. Máme novou ústavu z roku 2014, která je velice progresivní, pokroková a zajišťuje práva menšinám, také zajišťuje svobodu námoženského vyznání, svobodu smýšlení a svobodu slova. To jsou všechny e, tyto věci, my tady tak realizujeme a ústava je zaručuje. Nyní bych začal eh, těmi komunálními volbami, které budou zahájeny příští, eh, příští neděli 29. Eh, po dlouhé debatě v parlamentu jsme dali právo volit i bezpečnostním složkám. A tyto komunální volby, které se budou konat jsou vlastně zahájení procesu decentralizace země. E, kapitola 7 tuniské ústavy hovoří o decentralizovaném státu a právě tyto komunální volby jsou nastartování decentralizace celého toho procesu. Je to pro nás velmi významná výzva. A pokud se nám to podaří, tak zcela změníme způsob, jakým přistupujeme k vývoji naší země, jak přistupujeme k regionům v naší zemi. Připomínám, že revoluce právě zešla z těch znevýhodněných regionů, z oblastí, které jsou uvnitř naší země v důsledku eh, v ekonomických rozdílů mezi pobřežím a vnitrozemím. Takže pro nás je to zásadní věc a naše vláda velmi bděla o dobrou organizaci, bylo, měl, velmi jí záleželo na dobré organizaci těchto voleb. V Tunisku nyní máme tedy zvolené schromáždění, zvoleného prezidenta. Nyní poprvé jdeme směrem dolů, abych to tak vyjádřil, a máme volby na lokální úrovni. Budeme volit Máme tedy nový, budeme mít nový kodex pro místní a regionální orgány, tím se o něm hovoří v parlamentu. Budou tedy lokální a regionální volby a také volby na úrovni diskritů. Toto je rovněž zakotveno v nové tuniské ústavě. Komunální volby. Tady je rovněž důležitá účast, neboť máme nový volební zákon, který ukládá povinnost vertikální a horizontální, horizontální parity. To má zajištit účast nejenom žen, ale má také zajištit přítomnost žen v orgánech ehm, ehm, místní samozprávy, například v obecních radách. Chceme mít tedy nejenom na kandidátkách stejný počet žen a mužů, ale také chceme, aby ti lídři kandidátek byli také stejným způsobem paritně zastoupeny, což je něco naprosto jedinečného v našem islámském světě. Přednedávnem jsme odhlasovali rovněž zákon proti násilí páchanému na ženám. To je velice důležitý právní přespěch, který poskytuje významnou ochranu tunickým ženám. Já tady hovářím o mladých lidech, o ženách, neboť tunická demokracie se dostala do stavu, v jakém je dnes právě díky velice dynamické občanské společnosti, zejména se jednalo o mladé lidi, o ženy. Musím říci, že stejné, ostatní země neměly takové štěstí jako Tunisko, ne, v tom smyslu, že by se takto dobře vyvíjeli po té revoluci, že ta politická transformace se nám skutečně daří. Já tedy doufám, že občanská společnost se zapojí do komunálních voleb silně, nyní se to již projevuje na kandidátkách. Eh, Musím říci, že zorganizování těch bolech eh, bylo velice komplikované, ještě komplikovanější než zorganizování parlamentních voleb, které jsme zorganizovali v roce 2014. I z toho důvodu, že těch kandidátů bylo mnohem více, dali jsme decentralizovali správní soudy, abychom právě mohli řídit eh, komunální volby na té regionální úrovni. A od roku 2011 volby v Tunisku organizuje nezávislý orgán, jež to tedy není ministerstvo vnitra, jak k tomu bylo během diktatury. Co se týče politické oblasti, nyní prožíváme velice důležitý okamžik, zejména nyní a v příštích týdnech. Budeme mít také myslím si, že tyto volby nám dají i více viditelnosti v budoucím období, co se týče demokratické politické transformace. Tunisko zavedlo vrchní soudní radu, ta má zajišťovat nezávislost justice, má tak to dáváme tedy tomu soudnímu orgánu velice důležitý status. Stále ještě jsme ve fázi revize textu. Dále ústavní soud v úst... momentálně se měníme náš zákon, který se týká ústavního soudu. Ta změna bude dokončena do konce tohoto roku. Co se také týká i toho, že je nám jasné, jak důležitá je ta přechodná justice. Parlament nedávno odhlasoval konec práce našího orgánu pro pravdu a důstojnost, ale neznamená to konec eh, té přechodné justice. Eh, momentálně zvažujeme, že tento proces bude ještě pokračovat, neboť tento proces eh, v posledních letech nebyl příliš úspěšný asi v důsledku špatné koordinace. Dnes se tedy snažíme koordinovat naše akce lépe, tak abychom měli přechodnou justici, která by vedla nakonec k tomu, že se uklidní vztahy v Tunisku a také vztahy Tuniska se svou minulostí, což je pro nás velice důležité. Musíme si uvědomit, že je to zcela zásadní věc. Dále. Politické výzvy. Výzvy v oblasti politické transformace. Tunisku se podařilo jít demokratickou cestou. Svobody v Tunisku jsou nyní zajištěny. Neustále eh, probíráme ty texty, obnovujeme texty, měníme texty. Prezident republiky v srpnu přišel s velice důležitou iniciativou, která se týká rovnosti. Týká se to sňatků muslimských žen s mužem nemuslimem a dědictví což je důležité pro náš tunický společenský model. Eh, pokud dnes eh, můžeme říci, že je nějaká věc, která je důležitá pro Tunisko zásadním způsobem, tak je to svoboda. V Tunisku je to realitou. Máme svobodu tisku, svobodu v oblasti audiovizuálních médií, Nedá, máme nezávislost justice, což pro zemi, která více než 50 let eh, žila v diktatuře, eh, není vůbec jednoduché. My jsme měli během diktatury jedinou stranu. Pokud chcete tedy pochopit, co se odehrává v Tunisku, tak eh, je třeba si uvědomit, že je to skutečná hluboká změna, revoluce. Během sedmi let po revoluci jsme, myslím, již ušli velkou, velký kus cesty směrem vpřed k demokracii. Co se týče ekonomické transformace, tam od revoluce jsme měli mnoho obtíží, neboť e, jsme museli zavádět demokratické instituce. Bylo tedy důležité zejména zavést demokratické instituce i v ekonomické oblasti. A bylo nám jasné, Rád bych tedy podotkl, že se nám v politické oblasti podařily mnohé pokroky, v oblasti ekonomické asi menší, ale i stále e, v této oblasti máme na paměti svobodu a důstojnost. Bohužel nezaměstnanost je stále vysoká, asi 15 hlavně těch vyšších pracovníků, akademiků. což je e, velký problém, zejména ve vnitrozemí. Po revoluci v roce 2008 se ekonomika poněkud zastavila, e, protože Tunisko prožívalo veškeré ty převratné události, ale dnes tady máme další problém, to je bezpečnost. Tunisko jakožto mladá demokracie byla třikrát, e, byla třikrát postižena atentáty. To bylo v roce 2015. Ty atentáty měly velký dopad na naši ekonomiku, zejména na oblast cestovního ruchu. Dobře víte, že Tunisko je země, kterou navštěvuje mnoho turistů. A tyto útoky učili, zautočili zejména na, na ten model společnosti, který se snažíme zavést, což se extremistům islámskému státu al kaidě nelíbí. A my jsme nuceni proti těmto extremistům, teroristům bojovat každý den. Musím říct, že bezpečnostní situace měla také dopad na naši tuniskou revoluci, zejména situace v Líbii, to je sousední země. Připomínám, že v roce 2011, když probíhala válka v Líbii, tak eh, Tunisko přijalo více než milion a půl libijských uprchlíků. A musím tedy říct, že situace v Líbě má velký vliv na situaci u nás v Tunisku a ty teroristické útoky, ke kterým došlo v roce 2015 a které, které byly spáchány také Libijci, ale samozřejmě ty, ty lidi byli, pokud to nebyli přímo Libijci, tak to bylo pácháno lidmi, kteří byli napojeni na Libii. Tedy bezpečnostní a ekonomická situace je důležitá. V obou oblastech máme relativně úzké vztahy s Líbí. Snažíme se o pokojné diplomatické řešení našich vztahů se sousedními státy. Snažíme se nalézt nějaké řešení pro libijskou krizi. A ještě jednou říkám, my jsme země, na, které nejhůř, na kterou nejhůře dopadá libijská krize. A pokud chcete hledat řešení situace v Libii, tak eh, Tunisko je proto nepostradatelné. Co se týče ekonomiky, pro nás je důležité, aby ekonomika pokročila tak, abychom mohli definitivně dokonat náš přechod k demokracii. Jak jsem ji říkal, na polit- v politické oblasti jsme učinili mnoho pokroků, ale v oblasti ekonomické je to horší. Cestovní ruch tam probíhá oživení, evropští turisté se vracejí do Tuniska, poté co jsme zlepšili bezpečnostní situaci, velice jsme investovali do bezpečnosti, do ochrany hraní, hranic, do boje proti terorismu. Tunisko je jedním z hlavních zemí, která bojuje proti terorismu. Máme velkou expertízu v této oblasti, mnoho zkušeností. Ale samozřejmě nikdo není zcela jak si, nemůže říct, že se dokázala sila ochránit před eh, terorismem. Viděli jsme, k čemu došlo zde v Evropě, zejména v Paříži. My jsme v Tunisku po roce 2018 zavedli eh, velice dobrý systém ochrany, který nám dovolil, že vlastně už, který vedl k tomu, že již tři roky jsme bez útoků. A jak říkám, to riziko vždy nějaké přetrvává, ta hrozba tam je. Návrat tě tzv. zahraničních bojovníků. To je také velké bezpečnostní riziko. Máme i legislativní a soudní možnosti, které nám e, umožňují čelit této hrozbě. Máme nový antiteroristický zákon a zákon proti praní špinavých peněz, který nám dává právní rámec pro to, abychom mohli řešit veškeré tyto problémy. Eh, a plně respektovat lidská práva, co se týče ekonomiky. Tady eh, máme oživení, Tunisko postupně se stává konkurenceschopnou zemí, turisté se vracejí, eh, obnovujeme zemědělství. V roce 2018 jsme měli růst asi 3%, což je nejlepší růst za dobu těch šesti let po revoluci. Co se týče těch takzvaných černých seznamů, to není vždy, to jsou ty takzvané seznamy GAFI. Co se týče těch seznamů GAFI, tak si myslím, že do konce roku se nám podaří tento seznam opustit, co se týče silničního zákona. Tady si myslím, že jsme asi stále chtěli, promiňte, co se týče kodexku chování, tady jsme, myslím, stále ještě na tom černém seznamu, ale doufáme, že se nám podaří se dostat alespoň na šedý seznam. Eh, já se velice vážím toho, že Evropská unie je asi prvním partnerem Tuniska. S Evropskou unii máme strategické partnerství. Stručně jsme velice rádi, že dnes eh, máme dokument strategických priorit 2018 eh, až 2020, když zvažujeme, jak eh, nastavit období po roce 2020. Před revolucí Evropská unie nám eh, často vyčítala nedostatek demokracie. Dnes demokracie v Tunisku existuje. Myslím si, že je to skutečně významný pokrok a my jsme toho názoru, že Evropská unie by měla být jakýsi privilegovaný vztah velice úzký vztah s Tuniskem. Možná bychom mohli zvážit nějaký nový status pro Tunisko. en considération deux paramètres importants qui sont... To je také velice důležitá věc. Tady musíme zvážit dva Eh, fenomény. Jednak symetrie, my jsme stále ještě rozvojová země, pokud se srovnáváme s Evropskou unii, a pak je tady pokrokovost. Pokud tedy budeme mít dohodu, tak by měla být eh, nastavila věce progresivně. Bezpečnostní spolupráce, už jsem o tom hovořil, máme velice významnou ex, mnoho znalostí a zkušeností v této oblasti. My jsme velice otevření, posílenější spolupráci s evropskými zeměmi. Přesto se domnívám, že i tady bychom mnohé, mnoho vylepšit, zejména co se týče výměny zpravodajských informací. Dále systém Open Sky, otevřené nebe. Tunisko eh, se v tomto velice angažovalo tak, aby mohlo podepsat dohodu o otevřeném nebě. Nyní je to na Evropě. Pak vím, že tady jsou jistě obavy, které se týkají Světového měnového fondu a Světové banky. Tunisko má dohodu s měnovým fondem. Máme z března velice dobré hodnocení. Další hodnocení proběhne v červnu. Myslím si, že jsme schopni potvrdit, eh, dostat veškerým našim závazkům, které jsme na sebe vzali. Týká se to těch hlavních reform, týká se to veřejných, zejména veřejných eh, podniků, veřejné zprávy a pojišťoven. Dohra s měnovým fondem nemáme ji příliš dlouho, ale chceme plnit naše závazky ale nechceme, aby povinnosti, které nám vlastně uloží fond, eh, zpomalily růst tuniské ekonomiky. Tady doufáme, že budeme moci využít pomoci Evropské unie. Proto toliko tedy situace k té naše mladý, mladé tuniské demokracii. Tady jsem naznačil ty hlavní priority a rád bych potvrdil, eh, jak Tunisko se orientuje na Evropskou unii. To je politická volba, která tady existuje již celé roky a která je stvrzována a také implementována díky opatřením a takovými nástroji, jako je ECA, Open Sky a tak dále. Dnes ráno jsem také hovořil um, o komunikaci s Evropskou unii. Já si myslím, že tady, tady to ještě není bohužel dobrá, že bychom to mohli zlepšit, zejména co se týče evropských pomoc, eh, evropské pomoci, tak Tunisko eh, ještě Mm, nemá dostatečné nástroje, aby ji efektivně využívala ale eh, je to nesmírně důležitá angažovanost Evropské unie. A myslím si, že bych teď řekla, že vlastně občané EU i Tuniska sdílejí ty hlavní hodnoty. Ehm, tuniský lid sdílí stejné základní hodnoty jako Evropská unie. Vidíme, že mládež, která žije v prostoru svobody, by, jiz, by nikdy nepřijela návrat k diktatuře. A je třeba skutečně si uvědomit tu šíři eh, reform, ke kterým došlo, protože za těch sedm let kdy byla mm, despotická diktatura, nebo jak bych to měl nazvat, skutečně bylo dosaženo mnoho. Je tady určitě jiná imič Tuniska, která, toho dokáže, která je demokratickou zemí, tuniská demokracie existuje, je tady a rozvíjí se každý den. Příští rok ty volby prokáží jistě výsledek této demokracie. Je třeba investovat do demokracie, do mládeže, zejména v tomto obtížném období hospodářského přechodu. A děkuji Evropě za to, že vždycky byla tady, aby Tunisku pomáhala. Merci bien. Thank you so much for your comments. Děkuji mnohokrát za tento úvodní projev. Nyní nás čeká výměna názorů, eh, pokud s tím souhlasíte. Eh, dám prostor kolegům a možná byste mohl odpovídat eh, napřímo, tedy hned. Ano, Dažon za EPP je prvním řečníkem. Děkuji, pane premiére, děkuji mnohokrát, že jste přišel na náš výbor dnes ráno. Myslím si, že si můžete být je zájmem, který náš Evropský parlament věnuje Tunisku. Už jsme měli řadu misí a naši kolegové vyjadřují jasný zájem na eh, vašem přechodném období ve vaší zemi. A mm, eh, občas jste říkal, že Tunisko je příkladem a totiž naším úkolem je tady taky spolupracovat, ale někdy mám pocit, že tady dochází k určitému mm, příliš velkému tlaku, aby se z Tunisku udělala taková příkladná oblast pro celý region ale vaší úlohou, vaše úloha je skutečně velká v uskutečňování tohoto hospodářského přechodu. Ehm, je legitimní, že jste se soustředil na, to, na hospodářské reformy, ale dovolíte-li, rád bych se vrátil k bezpečnostnímu aspektu. Eh, chápu, že eh, je, mezi Tuniskem a Evropskou unii je třeba posílit spolupráci v boji proti terorismu, posílit sektor bezpečnosti. Máme tady určitý program pomoci a asistence, který existuje pro spolupráci. A rád bych slyšel něco více o vašem hodnocení a také chápu, že bezpečnostní vztahy vlastně závisí také na bilaterální spolupráci s jednotlivými eh, státy, protože Evropská unie tady nemá výlučné kompetence. Tady bych rád věděl, jak se tedy spolupracuje konkrétně v této oblasti. Za druhé, vy už jste hovořil o tom problému, který máme i my Evropě. To jsou ty zahraniční bojovníci, kteří pomáhají teroristickým organizacím v Líbii, Syrii a Iráku. A rád bych se v této souvislosti zeptal, zda máte nějaká vyhodnocení, co se týče eventuálních návratů těchto bojovníků a e, e, v souvislosti s jejich pomoci džihádu. Děkuji mnohokrát. Bude... Chcete odpovědět hned, anebo si radši vezmeme pár otázek dohromady? Dobrá, pár otázek společně. Takže další za skupinu GUE, paní Veržia, prosím. Euh, Děkuji vám mnohokrát, pane premiére. Dobrý den, sedím tady. Já jsem skutečně nesmírně potěšená, že jsem si vás mohla vyslechnout na našem výboru a je mi líto, že jsme si nemohli setkat minulý měsíc. A moc eh, vás prosím, abyste přijal mou omluvu, že k tomu setkání nedošlo. A souhlasím s tím, když říkáte, že pomáhat Tunisku znamená pokračovat v jejím doprovázení, v doprovázení i jejich demokratického přechodu. A jistě činíme vše, co můžeme Mm, eh, nikdy jsme nevysílali eh, pozorovatele na komunální volby, ale jistě ho teď učiníme eh, tento rok pod vedením našeho kolegy Fábia Kastaňa. Čili první otázka. Komunální volby to je dobré, ale druhá věc je dobře vědět, jaké budou kompetence těch samozprávných celků obcí tedy. Za druhé, víte, jakou roli, domnívám, jsem se hrála eh, v těch námitkách, co se týkalo toho, abyste byl na seznamu teroristický, aby tam byla nějaká organizace uvedena na seznamu teroristických seskupení a, a eh, eh, co se týče tedy mm, reality v této oblasti a potom, co se týče obchodu, volného obchodu, a my se také domníváme, že by bylo lepší mít tady dohodu o partnerství a nejenom hospodářskou dohodu. Jistě se nám podařilo postoupit v určitém bodu, kdy jsme hovořili o eh, nebezpečí této dohody pro tuniské zemědělství. K tomu bych ráda věděla také něco přesnějšího. A teď otázka oliv, že s tím souvisí. Druhá věc. Minulý týden jsem dostala zástupce Starzuzu, kteří eh, chtěli vědět něco blíže o kvótách tuňáků v oblasti rybolovu. K otázce mobility. Domníváte se, že současná vyjednávání umožní vyrovnaná vyjednávání a ne jenom jedním směrem readmise Eh, těch, kteří přicházejí z třetích států a kteří přicházejí přes Tunisko, ale bude také existovat více víz pro tuniské občany. A nebych to byla já, kdybych o tom nehovořila a sice vy jste hovořil o otázce lidských práv. Ano, tady došlo jistě k určitému pokroku, ale máme tady dvě otázky, které zůstávají nevyřešeny. To je otázka mučení Otázka policejního násilí. Máte před sebou ještě tady nějakou cestu. Víte, že jsme o tom vícekrát i spolu diskutovali. A mohl byste mi dát některé, nějaká vysvětlení eh, k otázce té komise o pravdě a usmíření, promiňte, omlouvám se, zapomněla jsem to jméno pravý poslankyně, čili o pravdě a důstojnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Eh, kolegové, prosím, maximálně tři minuty. Nyní za EKR pan Jurek. Děkuji. Děkuji za vaše informace. Sedím zde. Eh, Tunisko je zemí, která je blízko Evropě jak geopoliticky, tak politicky, ale mám dvě otázky. První otázka. Byli jsme informováni o nárůstu nelegální migrace z Tuniska. Nejenom jako základny legální, ale také <clears throat> imigraci tuniských občanů, nejenom těch, kteří přecházejí. Jak hodnotíte tento nový fenomen, tento nárůst imigrace vašich občanů? Za druhé, informace takzvaných otevřených dveří. Tato organizace nás informuje o tom, že tady se vyskytují určité fenomény netolerance k konvertovaným křesťanům. Mohl byste něco k tomu říct? Je to spíše asi sociální fenomén, protože tady se nejedná o nějaké právní pojednávání této otázky. Není tady žádná legální diskriminace, ale určitá sociální. No, pakliže se nějaká osoba rozhodne nechat se pokřtít a stát se křesťanem, eh, tak jak vypadá její, aniž by měli tedy potíže ze strany tuniských orgánů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Jurek. Za zelené pan Macelézy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych položil eh, několik otázek, ale nejdřív bych chci říct, že pro nás Tunisko není pouze sousedem, pro nás je to hlavní spojenec, zejména v aktuální situaci. Je to jediná země Magrebu, která je skutečně eh, jaksi na cestě demokratické transformace a proto nás eh, často šokuje, když vidíme, jak určité strany v Evropské unii postupují nebo či, eh, zacházejí s Tuniskem jako pouze země jako třetí zemí, ale přitom eh, vy jste skutečně země, kde probíhá proces demokratizace, ale to trvá. To je jasná věc, ale vaše země se vyvíjí a my eh, vás v tomto velice podporujeme. Mám otázku, vy jste říkal, že ta přechodná justice, popisoval jste to zde, ale já se tam, jak tedy vypadá justiční pronásledování například komplicu režimu pana Ben Aliho eh, a jak vypadá například justice v oblasti práv obětí a reparací. Eh, dále, ano, potřebujeme symetrii a progresivitu, co se týče dohody EK, to vidím stejně jako vy. A ptám se vás, eh, chce chcete vlastně obchodní dohodu nějakým způsobem podrobit klimatické dohodě z Paříže a také dohodě o udržitelnosti, neboť e, ty cíle obchod by měly být udržitelné a spravedlivé pro celý svět. Co se týče energetiky, než jste o tom nehovořil, e, ale já jsem viděl různé studie, které se týkaly Tuniska, je tady klimatická dohoda z Paříze, já se vás tam za momentálně. Jdete cestou totální dekarbonizace Tuniska a e, kdy vlastně dospějete k tomuto bodu. A dále otázka eh, eh, ekologie i ekonomiky. Průmysl fosfátu je velice důležitý pro Tunisko. My tady v parlamentu se reformujeme, co se týče úrovní kadmia, které jsou přijatelné. Eh, snažíme se mít co možná nejnižší úroveň, eh, tak, abychom chránili zdraví a životní prostředí. Co máme udělat pro to, abychom podpořili váš průmysl, pro to, aby se také mohli jít eh, co se s tou chránění zdraví a životního prostředí. Děkuji vám. Děkuji, ještě máme poslední tři řečníky, nejprve pan Castaldo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Pane premiére, je, nás, je pro nás velikou ctí, že vám zde můžeme naslouchat na našem výboru pro zahraniční ležitosti. Já už jsem měl více příležitostí zdůrazňovat strategickou roli Tuniska v oblasti Středozemního moře. Byl jsem také zpravodajem příslušných zpráv v Evropském parlamentu a samozřejmě rovněž vítám s velkým potěšením vaše institucionální reformy, na kterých pracujete a které uskutečňujete v posledních době a na, které jste nám tady popsal. A já jsem také velice šťastný, že povedu tuto misi eh, sledování voleb a vašich komunálních voleb a rád bych se vás zeptal v této souvislosti na určité drobnosti. Já vím, že především v minulém roce tady existovala určitá blokáž, určitá blokace týkající se eh, kritiky prezidenta, který odstoupil, nebo a já bych teď rád věděl, zda se teď atmosféra zlepšila a zda můžeme opravdu očekávat, že došlo k tomu, že byla uskutečněna veškerá opatření eh, pro mm, provedení voleb. A jaký politický dopad budou mít tyto volby na vnitrostátní úrovni, protože přece jenom jsou to legislativní volby, ale budou se konat ve všech obcích eh, ve všech radnicí, na všech radnicích společně. Jak tedy ehm, poučit se také na vnitrostátní úrovni eh, z těchto voleb. A teď se chci ještě zmínit o Líbii. To je zase úplně jiný extrém. Viděli jsme během eh, arabského jara různé pozice, extrémní, extrémně pozitivní postoj vaší zemi i v právní oblasti a teď dochází také k hospodářskému sociálnímu pokroku a na druhé straně nestabilita v Líbii a především tato novika a to je problém zdraví Santé Daftar, zdraví generála Aftara, protože bych rád věděl, jak to vypadá teď s kontrolou hranic. Vím, že jste uskutečňovali i tady určitá opatření pro kontrolu hranic a co se týče toho černého seznamu, ano, tady bychom velice záhy rádi viděli eh, uskutečnění toho, co jste slíbili, a sice, abyste se co nejrychleji dostali z tohoto seznamu. A chtěl bych to uzavřít pozitivní poznámkou, že 40% kandidátů jsou ženy, 33% kandidátů mladých, kteří se ucházejí eh, o zvolení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Fabio Castaldo a nyní Michal Gále, prosím. Attention, je vais parler. Děkuji, budu hovořit Pozor, budu hovořit německy. Srdečně vás vítám, vážený pane ministerský předsedo. Jsem velice rád, že jste nás navštívil krátce před komunálními volbami. Měl jsem tu čest. Kanál číslo 3. to tom případě prosím ještě jednou o řečnickou dobu, aby se počítadlo vrátilo zpět na nulu. Děkuji, děkuji. Srdečně vás vítám, vážený pane ministerský předsedo. Jsem velice rád, že, že jste mezi nás zavítal krátce mezi komunálními volbami. Já jsem byl v roce 2011 vedoucí pozorovatelské mise Evropské unie a jsem potěšen, že nyní se komunální volby budou konat, i když je s tím spožděním. A také jsem rád, a to bylo jedno doporučení rožvece 2011, jsem rád, že i ozbrojené složky mohou volit, neboť to jsou vojáci a policisté, to jsou také občané. A vy jste zmínil, že nyní volit mohou, to je, myslím, správné a zcela přirozené. Ještě bych doplnil to, co řekla kolegyně Veržia kompetence orgánů místní zprávy a také peníze, které budou dostávat. Bylo by možné tuto novou demokratickou legitimaci celkově užít eh, k reformě státní zprávy? Já si myslím, že částí problémů je, že ta centrální zpráva, ta národní zpráva je velice těžkopádná. Možná by bylo vhodné přenést kompetence směrem dolů do těch nižší úrovní, tak aby a možná tam i personál přenést na tu nižší úrovni veň, tak aby tam mohli ti lidé efektivněji pracovat. To je, myslím, jeden z důvodů toho, proč se na tom seznamu GAFI ten nedostatek spolupráce a transparentnosti eh, v případě mnoha úřadů a ta těžkopádnost. Možná byste mohli využít tyto komunální volby k jakémusi novému nastartování efektivní zprávy. Ještě má otázka, která se týká dědického zpráva. Vy jste hovořil o projevu prezidenta. Jaký bude výsledek? Budeme pak svědky toho, že ženy a muži budou v rámci dědického práva mít rovné postavení, nebo to bude určitá možnost, že někdo bude moci, že se občané budou moci rozhodnout a budou chtít občanské právo nebo islámské právo. Jak to bude konkrétně nastaveno? A pak eh, hovořilo se tady o možném návratu eh, těch eh, zahraničních bojovníků, které jsou podezříváni z terorismu, které asi, kteří asi byli zapojeni do džihádu. I my máme problémy. Máme například problémy se navracením tunických občanů, kteří pobývají na našem území nelegálně. V mé zemi v Německu jsme měli v minulosti problémy s touto záležitostí. Ptám se, zda je ta věc již vyřešena, což bych velice vítal. Poslední otázka. Mohl byste nám ještě upřesnit, jak se vyvíjí ta čísla v oblasti cestovního ruchu. Říkal jste, že ta situace vypadá lépe. Referenční rok je rok 2010. Jak tedy to vypadá ve srovnání s rokem 2010? To je, myslím, velice důležité. A já samozřejmě doufám, že mnoho evropských občanů na vaši zemi navštíví a tak posílí váš ekonomický růst. Děkuji. Děkuji Michálovi Gálerovi a jako poslední řečník Milan Mon. Děkuji mnohokrát, vítejte, pane premiére. Já se chci omluvit, protože jsem dorazil poněkud později, když už jste hovořil. Hmm, já jsem se ale vrátil z výboru pro rybolov a vy jste byl ministrem pro rybolov před několika lety. Hmm, já vám chci velice poděkovat za to, že jste na náš výbor přišel, zejména bych rád vyslovil opravdu eh, veliké blahopřání k reformám, které se již uskutečnily. Samozřejmě chápu, eh, že je to obtížné a také si uvědomuji tu obtížnou situaci, které čelíte v oblasti terorismu. A mm, proto vás zde zcela eh, upřímně vítám. Rád bych se něco dověděl více, jak si představujete Eh, spolupráci EU a Tunisku. Vy jste hovořil o pokročilém statutu eh, spolupráce, ale můžete to trochu rozvinout, byť už jste k tomu něco řekl. Eh, já jsem hovořil s panem komisářem Hán a trval jsem na tom, vzhledem k tomu, že minulý měsíc jsme schválili příslušné usnesení o zachování specifického nástroje sousedství, a to se týče finanční architekturu 2020. Je to nesmírně důležité a logicky vaše země náleží k zemím, které z toho budou největší užitek. A jak už řekl pan Galer, také mě zajímá oblast turistiky. Bylo by možné říci něco o zahraničních investicích. Řekl jste, pane premiére, že zaměstnanost je jedna z prvních vlajek ehm, tuniské revoluce. A já si myslím, že by bylo zcela zásadní eh, podívat se na zahraniční investice ve vaší země. A mohl byste nám dát některá čísla týkajících se migračních eh, vln z, Tunisku, z Tunisu do Evropské unie, jak to vypadá s nelegální migrací, jak to vypadá s tématem mobility, protože máme program na výměnu profesorů, studentů a tak dále. Děkuji vám mnohokrát. Right, thank you, dear Děkuji mnohokrát, kolegové. Děkuji za všechny otázky, příspěvky. A nyní, pane Šahede, máte tak 10-15 minut na odpovědi. Prosím. <laughs> Eh, děkuji vám mnohokrát za všechny vaše otázky a za připomínky. I pro nás je to příležitost jak pravděpodobně vyjasnit ještě určité záležitosti, které nejsou zcela jasné v oblasti médií. My si uvědomujeme, že pravděpodobně máme také stále ještě potíže v komunikaci o tom, co se děje v Tunisku a tato komunikace se musí jistě zlepšit a musí se dodávat správné a podrobnější informace. Vy jste hovořil celou řadě, celé řadě témat, začneme program bezpečnosti, samozřejmě mám bezpečnostní program s Evropskou unii. Často je snadnější vyvíjet bilaterální spolupráci než spolupráci s Evropskou unii. To je pravda. Ale eh, k tomu programu tady se domnívám, že dostalo k určité blokádě, že to bude deblokováno eh, v příštích dnech. Co se týče zahraničních bojovníků v Sýrii, Afghánistánu a Libii. My v Tunisku eh, jsme měli vlastně, jsme dostávali čísla tak, to, tak eh, z mnoha oblastí, ale my jsme dostali číslo tři tisíce tuniských zahraničních bojovníků, kteří tedy odjeli bojovat. Ale mnoho z nich zemřelo v zóna konfliktu, někteří jsou ve vězení. My jsme se snažili vysílat pravidelné bezpečnostní mise, které se snaží aktualizovat také tento seznam, abychom měli více informací. Jakým způsobem s tím nakládáme? Domnívám se, že všechny evropské země, protože když se setkávám s jejich premiéry, mají eh, tyto starosti týkající se návratu teroristů. Jak už jsem řekl, v Tunisku jsme odhlasovali v roce 2015 právo, zákon eh, bojující proti terorismu a proti praní špinavých peněz E, tady ta mise GAFI, čili FATF, e, finanční skupiny praní špinavých peněz, e, nás navštívila předtím, než tento zákon byl zveřejněn. A tento zákon, zákon počítá s tím, že tunisané, kteří se účastnili teroristických akcí a pracovali v zahraničí, aby okamžitě byli zatčeni na letišti a, v legál, a legální rámec nám umožňuje to učinit. Ale musíme být samozřejmě velice obezřetní, protože jsme účastní návratu zahraničních bojovníků přes Líbii nebo směrem k Líbii. Hmm, a vzhledem k tomu, co všechno se stalo s Daješem, máme tady určitý vzrůstající neklid. A řekl bych, že proto tato bezpečnostní otázka je zcela zásadní pro nás Tunisany a také se to týká našeho vztahu s Evropskou unii. Já občas říkám, že Tunisko tak trochu chrání jižní hranici Evropy, jak co se týče terorismu, protože útoky, ke kterým došlo, zejména vzhledem k situaci v Libii, tady byly útoky, myslím, Libyjců v Manchesteru a pravděpodobně to bylo připraveno, tento útok v Libii. To znamená, že tady musíme, domnívám se, být možná eh, bdělejší. Eh, my se nacházíme 500 kilometrů od Libie a eh, naši němečtí přátelé nám pomáhají s elektronickým dohledem hranic, které na místě pomohou. Eh, v této kontrole, protože my jsme jediná z mála zemí, která má otevřenou hranici eh, díky tedy blízkosti eh, libyského obyvatelstva, s kterou máme historické svazky z minulosti, takže to je určitý problém. A snažíme se ho řídit legálním způsobem, ale zůstáváme skutečně velice obezřetní, co se týče možných infiltrací. Ale domnívám se, že je to jaksi dodatečný parametr k vůbec teroristické hrozbě. V Tunisku se snažíme také rozvíjet takový přístup, protože není možné, abychom měli jenom eh, výlučný bezpečnostní přístup v jedné oblasti. My se snažíme mít také takový eh, více rozměrový přístup. Samozřejmě bezpečnost, ale souvisí to také ke vzdělávání mladých eh, i s kulturou. Všechny tyto oblasti se mohly, by se mohly snažit orientovat mladé lidi aby se přikláněli k jiným věcem než terorismu. A my jsme rozvinuli strategii boje proti terorismu a extremismu, které je založeno na více kolích, dokonce, jak už jsem řekl, v oblasti kultury, v oblasti práce s mládeží, v oblasti vzdělávání, protože často eh, jsou tito mladí lidé zneužíváni eh, jak v otázkách či ne, terorismu či nelegální migrace. Měli jsme škody způsobené teroristickými útoky. Dnes ohrožení existuje všude v rámci kyberkriminality, například ten případ Tunisu, který, Tunisania, který spáchal atentát v Německu. On odejel v roce 2011 z Tunisku a když odejel, jsme vůbec netušili, že je to terorista. Měli jsme jenom indicie o tom, že je to malý e, eh, zlodějíček. Ale potom tomu dochází e, i v, Evropě. Čili proto spolupráce v bezpečnostní oblasti je nesmírně důležitá, protože je to hrozba globální, nebezpečí existuje všude. A proto se domnívám, že skutečně musíme posílit tuto bezpečnostní spolupráci i výměnu informací v této oblasti. Další téma, na které jste, eh, které, na které jste se mě ptali, jsou komunální volby. No. Ano, to je proces. A eh, Trvalo nám, než jsme k němu dospěli. Museli jsme zavést tři základní elementy. Nejdříve rozdělit vlastně naši, znovu, znovu rozdělit na, naše teritorium na různé oblasti. My jsme neměli eh, takovýto typ eh, rozdělení územního v Tunisku. Takže jsme něco takové zavedli. Zavedli jsme ty obce, zavedli jsme to rozdělení, územní rozdělení naší země, proto aby všichni měli přístup ke komunálním službám. Dále volební zákon, to byl ten druhý element. Ten eh, nám dovolil, abychom měli vysokou část mladých lidí, žen, ale také například lidí s, um, se sníženou pohyblivostí. To vše je ve velebním zákoně. A nyní ten třetí element, uh, to je vlastně to, jak nastavíme ty výsady regionů. E, momentálně v parlamentu tuniském o tom probíhá velice žhavá debata, jaké výsady, tedy jaké kompetence dostanou ty regiony. E, samozřejmě, jak bude vypadat e, administrativa na územní úrovni, veřejná zpráva. Ja, jsou to tedy dvě základní výzvy, kterým čelíme, pokud chceme mít decentralizaci, a to jsou jednak lidské zdroje a jednak finanční zdroje v regionech. To vše musíme zajistit. To jsou skutečně zásadní výzvy, kterým se ovšem nevyhneme, pokud chceme, aby proces decentralizace byl úspěšný. Je to proces, který některým dokonce i nahání strach, neboť eh, v Tunisku jsme vždy měli centrální moc a decentralizace mo moci je pro nás eh, skutečný proces, který bude trvat, neboť eh, na to nejsme zvyklí. Já vím, že Například jeden belgický příklad, eh, přítel mi řekl, že i v Belgii také, když si otevřete noviny, tak se tam bude také hovořit o decentralizaci. Náš proces tedy probíhá. Eh, olivy, olivový olej. Ano, my jsme si zažádali o dodatečnou kvótu u Evropské unie, neboť pro nás je to velice důležitý produkt. Pravda je, že my jsme si prostě o to zažádali u našich evropských partnerů. Doufám, že to nebude taková ta hra něco za něco. Uvidíme, jak to dopadne. Paní Verže, eh, vaše vystoupení v Tunisku je zásadní. Všichni to umí téměř na spaměť, eh, se naučili váš projev. Eh, Eka, o tu nám jde velice. My děláme všechno najednou. Jsme v situaci velice obtížné ekonomické transformace, to jsou tady ekonomické výzvy. Pak je tady velký tlak na veřejné finance. To souvisí s tím, co se vše odehrávalo po revoluci, neboť vlády musely najímat mnoho personálu do veřejné zprávy. Pak se nyní snažíme eh, naopak ty stavy snižovat, například prostřednictvím předčasných důchodů. A EKA, musím si, to souvisí i s naší občanskou společenství, kde my vysvětlujeme, že EKA je příležitostí pro Tunisko, pokud ji dobře nastavíme, pokud tam bude symetrie, pokud tam bude progresivita, tak abychom mohli mít jistý proces, ale i, na, i nadále říkám, že Evropa je nejvýznamnějším hospodářským partnerem Tuniska. V Tunisku uh, funguje více než 2000 evropských podniků, takže skutečně EKA je pro nás velice důležitá. Měl by to být takový běžný rámec našich e, vztahů s Evropskou unii. Další otázka. Jak to vypadá s orgánem po pravdu a důstojnost? jak říkám, to, že tento orgán eh, zastaví svou činnost, neznamená, že bude zastavena činnost přechodné justice. Toto rozhodnutí bylo eh, přijato, o zruš, ukončení činnosti bylo přijato tuniskými poslanci. Je zde možnost prodloužit tu činnost ještě o jeden rok. Poslanci prostě se rozhodli, že ta činnost tohoto orgánu by měla zastavit 31. května. Jak říkám, to neznamená konec přechodné justice. Musím říci, že parlament se rozhodl tak, neboť se domníval, že orgán pro pravdu a důstojnost již sehrál svou základní funkci a nyní eh, Máme již mnoho procesů, které proběhlo po revoluci, odškodnění, dále to byly procesy, které se říkaly, týkaly veřejné zprávy a nyní chceme mít nějaký nástroj, který nám dovolí, aby v naší zemi proběhlo usmíření s minulostí. Takže procesy probíhají, výsledky byly sděleny justici a ta se bude zabývat veškerými těmito případy. Ještě stručně, cestovní ruch. Jak jistě víte, v roce 2015 eh, proběhly tři teroristické útoky, které velice eh, poškodily cestovní ruch. Dnes polovina turistů v Tunisku pochází ze sousedních zemí, z Libie, z, Alže, z eh, Alžírska. A nyní, když jsme v Tunisku, když byli v Tunisku eh, jaksi eh, zrušeny z té bezpečnostní eh, výstrahy ze prostřednictvím Evropské unie, vrací se evropští turisté do naší země, což je významné číslo, zejména to jsou francouzi, italové a Němci. A domnívám se, že pro rok 2018 máme dobrou perspektivu, opět očekáváme významné číslo turistů a s velkým podílem Evropanů. A samozřejmě všechno se to točí kolem bezpečnosti. Nelegální přistěhovalectví. Tady se domnívám, že to, co se odehrálo letos, samozřejmě souvisí i se situací v Líbě. Byla to jakási nenormální vlna letos. Snažíme se tu vlnu nějak zastavit. Co se týče spolupráce a mobility, tady jsme otevřeni veškerým formám spolupráce, readmisi či otevření kvót pro Tunizany. Myslím si, že tuniská migrace si myslím, se velice dobře integruje, ale samozřejmě jsou obtížné případy. E, zizané nyní, myslím, e, žijí v podstatě všude v Evropě a velmi přispívají i k rozvoji pak naší země. Karbonu toho nemohu moc říci. A teď, co se týče mučení. Ano, domnívám se, že i v Evropské unii k tomu dochází. Jsou tady eh, soudní procesy a vždycky, když došlo eh, k násilí, byli policisté zatčeni a uvězněni. Samozřejmě transformace státu, jak už jsem řekl, diktatury k demokracii, to je stále učení se dnes na úrovni policejních institucí se snažíme pracovat, protože eh, tady se čelí teď novým výzvám boj proti terorismu, proti novým formám extremismu a terorismu, kterým dnes čelíme, když se podíváme na všechny ty teroristické útoky. Jsme velice opatrní, obezřetní v této oblasti, abychom eh, skutečně dbali na to, aby se respektovala lidská práva. Mm, aby se skutečně pochopilo, jaké změny byly provedeny v Tunisku, je třeba si uvědomit, že to byly radikální změny. Když se podíváme například na Španělsko, ti měli obdobný proces demokratizace, ale my jsme měli zatím sedm let. A my jsme se snažili a uchovali jsme, zachovali jsme tuto demokracii. Jak už si říkám, bohužel k tomu přišly významné bezpečnostní hrozby a tak Tunisko dnes hodně investuje do této oblasti bezpečnosti, zatímco to dříve nebyla vůbec země, která by investovala do vybavení armády. My jsme měli dobré vztahy k našimi, s našimi sousedy, ale teď tady máme tu hrozbu terorismem, která existuje ve všech zemích a právě, že na Tunisku, v Tunisku byly spáchány atentáty právě proto, že jsme demokratickou zemí. Samozřejmě máme podporu Evropské unie pro naši mladou demokracii. Tady se nejedná jenom o ekonomické výzvy, ale také o strategické a geopolitické výzvy. My nemáme jenom hospodářské potíže, my to máme země, která obhajuje úplně stejné hodnoty, které máte my tady v Evropě. Podívejme se na ty mladé lidi, kteří udělali revoluce, aby mohli žít ve svobodě a v demokracii. Čili je to nesmírně významné a znovu opakuji. Hmm Máme tady velice silnou občanskou společnost, máme dobrou úroveň vzdělávání, ženy jsou svobodné, eh, máme tady rovnost mezi ženy a muži, jak eh, v otázce, tedy ne v otázce platu, tady je třeba ještě urazit velkou cestu, hm, ale a také bojujeme proti násilích na ženách, Čili čelíme i tady významné výzvě v, výz, ve významném okamžiku a myslím si, že proto je dobré, že máme tak velkou podporu Evropské unie pro naši mladou demokracii. Uvědomuji si, že můj čas je omezený. Mnohokrát děkuji. Ta druhá část byla asi trošku jako v tuneském parlamentu. Těžké eh, otázky a detailní odpovědi. Delegace z výboru AFEK, AFET plánuje navštívit Tunisko a Alžírsko od 16. do 20. července. Přesné datum tedy ještě není potvrzeno, ale bude to tento týden, pokud eh, tam budete. Eh, velmi rádi se s vámi znovu sejdeme a budeme pokračovat ve výměně názorů. Eh, přeji vám dobrou schůzku s prezidentem, s předsedou parlamentu Tajanem a taky eh, dobrou eh, cestu do eh, Lucemburska a Nizozemska pro bilaterální rozhovory. Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišel, že jste si na nás udělal čas pro diskusy o těchto tématech. Tunisko je pro nás velmi důležitou zemí. Děkuji také za velmi dobrou práci vašeho velvyslance. Je vždy potěšením s vámi spolupracovat. Děkuji. Colleagues. Kolegové, máme eh, trošičku spoždění. A tím přecházíme k bodu 16 na eh, dnešním pořadu jednání. Rád bych se přivítal pana Nizara Kajhahala, náměstka ministra zahraničních věcí Iráku. Vítejte na našem výboru pro zahraniční věci. Je to pro nás čest a privilegium, že jste mezi nás přišel. Mm. Vaše návštěva je velmi aktuální, protože zrovna včera jsme diskutovali o e, dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. E, jak víte, e, Evropský parlament musí tuto schv- mm, smlouvu schválit předtím, než plně vstoupí v platnost. V Iráku se e, věci už dali do pohybu před dvěma měsíci. Kuwait um, byl hostitelskou zemí konference o rekonstrukci Iráku a 12. května vás čekají vnitrostátní volby. E, zajímá nás, jak pohlížíte na budoucnost vaší země, kudy se bude ubírat. V posledních letech se irácká vláda snažila Eh, zaangažovat se svými, mm, tedy se sousedními zeměmi a jak si vyvažovat eh, tento region. Eh, také nás velmi zajímá, jaké jsou vaše názory na iráckou zahraniční politiku, její priority a také celý regionální kontext. Nyní vám rád, předám slovo a máte asi tak 15 minut a potom nás čekají otázky a odpovědi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si vážím této příležitosti setkat se s vámi zde v Bruselu. Vztah mezi Irákem a Evropskou unii je prioritou naší zahraniční politiky. Chceme eh, pracovat na dlouhodobém partnerství věříme, že Evropská unie je nejdůležitějším blokem, který může pomoci Iráku na cestě transformace eh, v eh, plně demokratickou zemi, že mu nám můžete pomoci s politickou transformací. Tvrdě jsme pracovali na takovémto eh, dlouhodobém partnerství a na tom, aby bylo úspěšné. V Iráku ehm, se nám podařilo za poslední několik let dosáhnout úspěchů v partnerství s mezinárodními partnery eh, v boji proti Daeši. Obrátili jsme se také na eh, OSN eh, s žádostí o logistickou pomoc, o vojenské poradce. Máme dostatek bojovníků a bylo to tedy poměrně úspěšné a nyní s mezinárodní koalicí chceme hledat, eh, vykořenit, kořeny, eh, vykořenit teroristy. Obáváme se, že ještě budou vznikat další radikální skupiny, jak v Syrii, v Jemenu a dalších zemích. A opravdu je potřeba, abychom se zaměřili na dosažení nějaké stability v našem regionu. A proto je velmi důležité, vytvořit eh, koncepci mírové spolupráce v regionu. A my tedy ve spolupráci se sousedními zeměmi i dalšími zeměmi v regionu. Ta práce je těžká, je to opravdu výzva. My jsme ale odhodláni Chceme být součástí pozitivního přispění vůči bezpečnosti v regionu. Chceme být eh, mezi těmi, kteří eh, krize deeskalují. Chceme tedy spolupracovat i s Iránem a eh, Tureckem, ačkoliv mezi námi jsou velké rozdíly. Chceme využívat mírové prostředky při vyjednávání s našimi sousedy. Věříme, že nás čeká několik velmi těžkých let, nejenom pro Irák, ale i pro celý region, i pro Evropu. Proto spolupracujeme s evropskými zeměmi, s Evropskou unii. Spolupráce nám pomůže. Chceme zavést nový koncept eh, spolupráce. A ta spolupráce se tedy zaměří jak na obchod a investice, tak na životní prostředí, vodní zdroje. A my chceme, aby se nám podařilo zaangažovat i sousední země. Věříme, že práce na rekonstrukci je důležitá pro celý Irák, nejenom pro jednotlivé oblasti je to i obrovská příležitost. V Iráku máme zase zodpovědnost vytvořit prostředí, eh, které přiláká eh, více investicí a mm, povede k růstu. Určitě to není jednoduché, ale je řada rozhodnutí, která může učinit irácká vláda, aby posílila podnikatelské prostředí. Chtěli bychom přivítat řadu delegací z Evropské unie, aby i vy jste se osobně přesvědčili o um, pokroku, kterého jsme dosáhli v bezpečnostní situaci. Často se hovoří o sextářských eh, eh, rozporech. Za dva týdny nás čekají volby. A eh, myslím si, že to bude vlastně takovým novým vodítkem, které ukáže, že se některé strany opravdu snaží překročit tyto e, sektářské rozdíly a že to e, bude mít dopad na politiku v Iráku. Možná ten velký dopad nás ještě nečeká hned po těchto volbách, ale určitě je to něco, co očekáváme od budoucna, kdy se tedy budeme transformovat v e, zemi, kde prostě demokracie je skutečná a pevná. Eh, volby. Samotná jejich kultura je velmi důležitá. V ulicích Bagdádu a i jinde v Iráku eh, vidíme, že opravdu existuje eh, konkurence mezi kandidáty. Také hovoříme o právním státě, jak jej budeme implementovat. Tady vlastně se pohlí, eh, podívejme od roku 2003, bojujeme s různými teroristickými skupinami a eh, politika vlády je nalézt partnerství s mezinárodní koalicí, s NATO, vytrénovat profesionální vojenskou instituci a implementovat tedy právní stát, budování kapacit podpora, kterou jsme obdrželi od Evropské unie za poslední desetiletí, to je obrovsky důležité. My věříme, že budování kapacit a trénink, školení, výcvik, eh, to je všechno velmi důležité. Důležité je to taky v oblasti lidských práv. Respektování tedy um, orgánů a dalších částích politické transformace. My si vážíme, že Evropská unie podporuje jednotnost Iráku. Věříme, že zde je velká výzva. Nejenom eh, co se týče samotného procesu rekonstrukce, ale eh, co se týče zastoupení v místních orgánech. My tady eh, se snažíme dosáhnout inkluzivního zastoupení pro všechny eh, náboženské i politické menšiny. Proto se také snažíme odložit um, místní volby na příští rok, tak abychom dali nějaký prostor um, i lidem z eh, provincií se na to připravit. Tyto volby poskytnou eh, skutečnou příležitost i pro opozici oponovali tedy celému politickému procesu a nyní se sami stávají součástí politického procesu. To je nová situace, těší nás to, ale úspěch vlády eh, pomoci vysídleným lidem vrátit se zpátky domů, eh, to bylo obrovským úspěchem, protože tito lidé byli v, eh, v, v Ománu, v Jemenu, vrace, vrací se tedy z jiných zemí a je to eh, něco, co jsme tedy podporovali vlastně jako celý proces. Eh, taky eh, vlastně nám pomáhaly specializované agentury OSN, Evropské unie a další. My věříme, že zde máme velké výzvy, ale určitě tady máme jasné nasměrování do budoucna. A víme tedy, kudy se ubírat v demokratické transformaci. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za stručné a ale věcné připomínky a nyní nás čeká diskuse. Nejprve dám slovo kolegům a vy potom budete moci zareagovat. Ano, Dažo za EPP je prvním. Merci, monsieur le... Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za vaše prezentaci. Irák se nachází ve fázi zásadní stabilizace, takže můžeme očekávat, že bude méně chaotický než v posledních letech. A z této perspektivy jsem přesvědčen, že Evropská unie tady musí hrát svou roli. Děkuji za vaše pozvání do vaší země. Myslím si, že je nesmírně důležité, aby Evropský parlament konečně navštívil Irák. Několikrát jsme se o to snažili v minulosti. Byla to naše instituce, která byla trochu zdrženlivá. Je mi to líto, a zejména očekávám, že budeme moci pracovat jak na bezpečnostních otázkách, tak na otázkách zprávy, protože, jak jste řekl na závěr vašeho projevu, ta zpráva věcí veřejných, zejména na těch územích, které byly znovu dobyty na islámském, v státě, jsou jasné. Eh, tady je důležité, aby se samozřejmě zachovala stabilita a zabránilo se návratu teroristickým skupinám. Ale já se ptám na místě Evropské unie. Občas si kladu otázku, zejména v oblasti bezpečnosti, protože vy jste se o ní zmínili jako o oblasti možné spolupráce, co očekáváte od Evropské unie, tak já se ptám, jaké místo můžeme zaujmout. Co pak to místo už není obsazeno? USA a Iránem? Abych tedy jmenoval alespoň dvě země, které jsou velice prezentní po boku Iráku. Domníváte se skutečně, že máme naše místo, když tyto dvě eh, země již okupují hodně místa v oblasti bezpečnosti? A pak, když ano, jaká by byla podle vašeho názoru specifičnější role Evropské unie? Merci, Dajon. Would you like to answer? Děkuji. Chtěl byste odpovědět, pane ministře? A vaše otázka je skutečně nesmírně důležitá, protože jedno z věcí, ehm, o který se dělá obavy naše vláda, je, jak vytvářet podmínky, v oblasti rekonstrukce, obnovy, zaměstnanosti, eh, poskytovat příležitosti lidem pro zaměstnanost, eh, lákat společnosti, aby investovali u nás. A eh, co se týče programu vlády pro obnovu irácká vláda se snaží nacházet mnoho zdrojů pro stabilizační proces a pro znovu obnovu základních služeb v této oblasti. Ale prezence zahraničních společností v období, kdy se pro stavbu nemocnic, silnic, veřejných institucí, to je skutečně nesmírně významné. Já věřím, že role Evropské unie je zcela zásadní, protože není tady jiná země, která by mohla poskytnout tyto záležitosti ani USA, když se podíváme na budování kapacit, školení, a zde už se angažuje Evropská unie v tomto procesu v Iráku, v oblasti lidských práv, v oblasti povzbuzování, posilování role státu práva, právního státu tedy. Tato role je opravdu významná, protože já se domnívám, že podpora Evropské unie při podpoře politického přechodu zemí je naprosto jasná a důležitá a já se domnívám, že naše země se nemůže zřeknout takovéto pomoci. Nedávno Evropská unie poslala tým poskytující bez, pomoc při reformě bezpečnosti a pomoci irácké vládě při organizování bezpečnostních složek pro to, aby měli opravdu takti, odpovídající taktiku a strategii a, oni, a tato skupina v současné době pracuje, e, snaží se budovat důvěru v bezpečnostní organizace. A jsem přesvědčen o tom, že školení soudců a poskytování e, určitých příležitostí pro ně, aby, mohlo, aby se mohlo implementovat Eh, zásady právního státu a vládu práva je nesmírně důležité. Je třeba, aby v regionu jsme využívali vztahy eh, s evropskými státy a my eh, již v těchto vztazích s Evropskou unii pokračujeme, protože co si myslíme, koncepce spolupráce je nová v regionu. Vždycky jste mohli vidět určitý druh jaksi soutěživosti. Každá země se snažila eh, posílit svou roli a své ambice tím, že využívali ty dlouhodobé prostředky když nemohli konkurovat třeba v oblasti ekonomiky nebo investice a zdroje eh, pro zvýšení konkurenceschopnosti nevyužívali správným způsobem. A já si myslím, že tady Evropská unie v tom může pomoci. Už včera jsme hovořili o tom, zda Irák zve opravdu další evropské země, aby spolupracovali v oblasti ekologie, zdrojů, eh, v energii, protože to není zcela jaksi politickou záležitostí eh, pro vytváření a posílení těchto oblastí. My bychom v Iráku chtěli se stát opravdu nezávislými na, takovým na takovém rozdělení. Chceme být součástí konkurence mezi Tureckem a jinými státy eh, v našich vztazích. My se domníváme, že bychom problémy našeho regionu měli řešit mírovými prostředky, protože eskalace násilí v Sýrii nebo v Jemenu eh, nikam nevede. Viděli jsme násilí v Syrii v posledních šesti letech. Eh, Bez hledání politických řešení nemůžete dosáhnout ničeho. My jsme přesvědčeni o tom, že Evropa by se měla angažovat eh, v tomto způsobu řešení problémů v regionu, eh, protože jsme viděli radikály, teroristy, uprchlíky a není to daleko od Evropy pravděpodobně jiné to v USA, tam je to poty jsou poměrně daleko, ale Evropa je opravdu velice blízko těmto zemím a eh, já děkuji Evropské unii, že se snaží podporovat Irák, Tunisko a další země, eh, které se snaží o politický přechod. Ale je tady tolik prostředků, kterými lze podpořit Irák a my už tento způsob podpory zažíváme a já bych rád, aby se v tom pokračovalo. Jsme odhodlaní, abychom skutečně realizovali tento politický přechod. Děkuji. Minister. Děkuji, pane ministře. Vážení kolegové, nějaké další otázky či připomínky z vaší strany? Není tomu tak? Pane ministře, přejete si nám říct ještě něco dalšího? Eh, pouze vám chci poděkovat za tuto příležitost se sejít a doufám, že se opět setkáme na návštěvě vaší delegace do Iráku. Eh, děkuji mnohokrát, pane ministře, a mohu vám už teď slíbit, že výbor AFET plánuje navštívit Irák. Eh, předpokládáme jej tedy v druhé polovině eh, září. Samozřejmě musíme si zařídit veškeré bezpečnostní eh, prověrky a podobně a Eh, každopádně plán je takový a doufám, že se s vámi tedy setkáme eh, na podzim v Bagdádu. Také vám samozřejmě chceme prokázat, nakolik bereme vážně podporu rekonstrukci, eh, rekonstrukce vaší země. Takže doufejme, že do konce roku tedy se nám podaří do um, Iráku vycestovat. Děkuji mnohokrát ještě jednou, pane ministře, že jste za námi přišel a nyní končím zasedání a vrátíme se sem ve 14.30 na odpolední zasedání. Čeká nás workshop o vztazích mezi EU a Čínou. Thank See you in December. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.